toho odnesla, eh, je, že Evropská unie musí být silnější a efektivnějším globálním aktérem. Nejenom, že musíme zlepšit naše eh, kapacity jak eh, na globálním poli, ale musíme také být schopni financovat naše projekty s partnerskými státy, protože jakožto dárci protože jinak jsme skutečně vystaveni zásadnímu riziku. Může to mít negativní dopad na naši důvěryhodnost. Má otázka na komisi. Jak komise bude řešit nedostatek viditelnosti Evropské uh, unie u uh, projektů? Provede komise revizi spolupráce s partnery a se státy, abychom měli přístup založený na výkonu? A dále navazuji na dopis, který jsem dostala od uh, vysoké představitelky. Můžete aktualizovat eh, tuto sněmovnu ohledně toho, jaká opatření byla přijata v tomto směru? Eh, pan Devatu není, takže pan Leontini Zatran. Grazie, prezidente. Děkuji vám, pane předsedo. Evropský parlament má výhradní právo eh, přeskoumat eh, plnění rozpočtu. Jakožto instituce, kterou volí občané, vykonáváme tuto demokratickou kontrolu také vůči agenturám. A pokud jde o udělení absolutoria za rok 2017 pro Evropskou agenturu pro námořní bezpečnost, eh, pro leteckou bezpečnost, pro železnice, a také eh, jednotné evropské nebe i společné podniky. Já tady vycházím především z výroční zprávy Evropského účetního dvora, který konstatuje, že ty dva společné podniky a tři zmenované agentury spravovali eh, svůj rozpočet správným způsobem a to je dobře, protože naším cílem je transparentnost a boj proti korupci. A prosím, paní Michajlova. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane předsedo účetního dvora, zástupce rady. Výbor Regi s, po, s potěšením konstatuje snižování eh, chybovosti. Každopádně ovšem je to podstatné snížení z 4,8 na zhruba 3 za rok 2017. Ale všechny tyto chyby týkající se nespůsobilých nákladů přispěly Eh, do značné míry k celkovému výpočtu chybovosti. Velmi často byla přijata opatření na omezení negativního dopadu eh, těchto chyb a z hlediska středně dobého um, ehm, eh, hodnocení finančního rámce byla přijata opatření, ale je potřeba přijímat i další opatření na zvýšení flexibility. Děkuji. A nyní za Agri paní Petýr. Eh, děkuji vám. Eh, my eh, provádíme vždycky toto udělování absolutoria, což má být záruka pro občany Evropské unie, že peníze, které byly získány velkým úsilím, jsou vynakládány transparentním způsobem a v souladu s evropskou politikou. Chtěla bych zdůraznit, že lepší Eh, zjištění důvodů chybo, chyb je velice důležité. Účetní dvůr by měl být schopný zjistit, proč došlo k chybám. Ehm, eh, jsou tady složité postupy s mnoha různými účastníky, eh, kdy může dojít k nahodilým chybám. Ovšem nesmí být žádný prostor pro podvody při plnění evropského rozpočtu. Eh, je tady 11 milionů eh, zemědělců a velké množství zemědělských podniků. To je velice důležité, aby ty chybovosti byly opravdu co nejnižší. Děkuji, prosím, pan Kadek na jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, výbor pro Libolov vyjádřilo svůj výrok z hlediska absolutária. Zpráva účetního dvora za rok 2017 nemá žádné zvláštní komentáře, žádné zvláštní mm, výhrady. E, nicméně je tady samostatná chybovost, e, která je věnovaná rybolovu. Není tady agregovaná e, chybovost pro všechny aspekty, aby bylo možné lépe posoudit finanční řízení. Výbor pro rybolov chce ostatně připomenout, že Eh, eh, spotřeba prostředků z Evropského fondu pro Libolov, to je tady opravdu velmi složitá situace. Děkuji a nyní prosím pan Blanko López na jednu minutu. Eh, agentura pro Liborov pracuje opravdu velice dobře, přímo vzorově. Provedla příklad trvalé udržitelného řízení a dosažení také cílů společné rybolovné politiky. Můžeme říct, že velice tradičně je tato oblast složitá a je opravdu velmi složitá nyní, eh, vzhledem k tomu, že hrozí odchod eh, Spojeného království eh, z Evropské unie, což bude mít velké dopady na rybolov v různých oblastech. A také je tady další série hrozeb, včetně klimatických změn. Proto rybolovná politika musí být opravdu prioritní. Je mnoho oblastí, jako třeba můj region, což je Galicijsko. Galic demokracie, eh, pro kterou je rybolov velice důležitý a potřebuje tedy mít silnou rybolovnou politiku. Eh, to nemůže nic nahradit. A já také během svého působení v Evropském parlamentu jsem tomu věnoval maximální úsilí, protože tak je to správné. Děkuji. A na jednu minutu pan Zdrojevský. Gracias, compañero. Tak jménem eh, výboru pro eh, kulturu bych chtěl eh, představit dvě stanoviska k absolutoriu. Za prvé k rozpočtu samotnému a za druhé k překladatelskému středisku. Takže nejdříve e, zde máme dvě e, velice důležité věci. Za prvé e, naplňování Erasmu+, plus, nejenom k, zaměřujeme se na to, že se zvětšuje, ale že se správně naplňuje. Je to tak důležité, že teď to existuje už 20 let, ten program. A, a každopádně už více než 9 milionů studentů mělo prospěch z tohoto programu. Druhá věc, je eh, přístup k eh, eh, tvořivé Evropě, Evropě občanů. Máme tady mm, spokojenost s jednou výjimkou, nedostatečně velká účast na programech 20 až 21 Není to dostatečně naplňováno. Pokud jde o překladatelské středisko, tam, je naše stanovisko pozitivní. Děkuji. A nyní pan Franc za výbor Libé na jednu minutu. Děkuji, milé kolegyně a kolegové. Jako poradní výbor jsme eh, v výboru eh, pro eh, spravedlnost doporučili absolutorium agentur souvisejících s Libe. V zásadě jde o tedy absolutorium pro všechny agentury, ale chce Eh, poukázat na to, eh, že není možné eh, vytknout v agenturám to, že nezveřejňují pracovní nabídky na příslušných stránkách ve všech stránkách EULIZA a například EFRA, CEPOL a také EASO. Bohužel dík, také měli problém se zadáváním veřejných zakázek. U databázové agentury dnes jsme zjistili, eh, že 90% eh, činnosti se eh, dělá přes tři externí dodavatele. To může být bezpečnostním rizikem. Také chci poukázat na to, že velikost náhodných kontrol je v rozpočtové kontrole tak malá, že je těžké řádně posuzovat hospodárnost. Děkuji a nyní za výbor. FEM, paní Björk. Děkuji pane předsedo. Jde nám o eh, rovnost mezi muži a ženami v podstatě ve všech dokumentech, ale někdy, eh, když dojde na lámání chleba, tak instituce selhají. Nestačí hezké eh, květnaté fráze, ale musíme skutečně pracovat na rovnosti, rovnoprávnosti. Není dostatečně velký rozpočet pro ženská práva Eh, a práci na tomto zrovnoprávnění. Nedostáváme eh, v tomto smyslu dost a nedochází k žádnému skutečnému vyhodnocování. Ani dnes v roce 2019 chceme se zaměřit na lidská práva žen a další otázky, včetně zlepšení rovnováhy mezi muži a ženami, ženská práva, sexuální práva, zdravotní práva a tak dále. Chceme, aby ženy hrály větší e, úlohu, aby měli větší čas rozpočtu. Děkuji, budeme pokračovat dál za politické strany. A jako první za EPP na minutu a půl paní Gressle, prosím. Děkuji, pane předsedající. Já bych eh, eh, chtěla poděkovat, nebo přivítat eh, předsedu rady, poděkovat za to, že jste přišel a vůbec za to, že jste zaujal stanovisko. A ráda bych vás vyzvala, abychom pokračovali v rozhovorech, aby se nám podařilo tu nešťastnou věc absolutoria rady zprovodit ze stolu a celkově také zkrátit proceduru absolutoria. Vítáme, že jsme tady. Vítejte. Eh, eh, děkuji vám také, eh, mm, pane předsedo účetního dvora a pane komisaři. Víme, že díky účetnímu dvoru se nám daří zkracovat mm, Eh, ta příslušná výběrová řízení a potom eh, panu komisaři řeknu, eh, že samozřejmě ta výběrová řízení a obsazování postů, když dosáhnete ještě řešení v tomto období, bude to ideální. A každopádně, pokud jde o ty poslední žádosti, tak bych vám ráda řekla, že jsme udiveni. Já jsem teprve dnes zjistil, že je odvolací řešení, že IMG to byla kom, e, organizace e, založena e, úředníkem komise a ještě ji ten částečně vede. Takže samozřejmě my zatím nevíme, jak soud se k tomu postavil a pokud, a to je nedostatečně transparentní, takže já si kladu otázku, jak se komise, jak, jak to, že komise prohlála úplně všechno, chtěli jste prohrát? Eh, určitě k tomu se musíte vyjádřit. Každopádně děkuji také účetnímu dvoru a těšíme se na další spolupráci. Děkuji a za SAD na minutu a půl pan Parňo. 2017 des progrès v roce 2017 došlo k výraznému pokroku a tady mám především na mysli to zviditelnění eh, také eh, akce parlamentu o internetu, eh, zvládání všeobecných nákladů, časté používání práce na dálku u úředníků, ale také Ehm, záruky dané britským pracovníkům parlamentu, otázka stážistů, spolupracovníků, poslanců. Ale zbývá ještě hodně co dělat. Především povolit eh, politickým stranám evropským eh, přijímat peníze od různých soukromých dárců, to není možné eh, Přece je tady eh, představa, že by Monsanto nebo Bayer financovali nějakou evropskou politickou stranu. To, ne, to nelze. A tady mám tedy na, eh, na mysli pozměňovací návrh, který je velice důležitý, na no, pozměňovací návrh číslo 30. Doufám, že ho podpoří politické strany, který zakazuje takovéto sponzorování. A pak, eh, omlouvám se vám, pane kolego. Já se omlouvám. Omlouvám se. Máte minutu 30, tak se omlouvám. Ano, je tady otázka jednotného výboru boje proti eh, obtěžování. To přece není eh, dobrý postup, jak obnovit eh, opravdovou důvěru. My jsme předložili pozměňovací návrh spolu s Ines a Jala Sender. To jsou mé poznámky, pane předsedo. Tak tedy ještě jednou se omlouvám, že jsem vás chtěl přerušit. A dalším řečníkem na jednu minutu je pan Čarnecky za EKR. Ale než si vezme slovo, chci říci, že z časových důvodů eh, musíme skončit do pěti. Já opravdu nemohu přijímat žádné modré karty. Prosím, pane Čarnecky. Pane předsedající. Vážený pane předsedající, eh, pane eh, předsedo, pane předsedo rady, Já mám takový pocit dežavý. Protože eh, každý eh, rok při udělování absolutoria eh, se zde setkáváme a pořád pokazujeme na dostatečnou spolupráci s radou. Já mám takový dojem, že to je takový, taková neverending story. Pořád říkáme to tež a v zásadě tady nedochází k žádnému přelomu. Eh, je to věc, eh, která je znepokojivá. Nechtěl jsem o tom ani mluvit. Chtěl jsem hovořit o absolutoru Evropské komise v souvislosti s určitými problémy eh, k související s azylovým fondem a fondem pro migraci a integraci a také

Eh, Děkuji, eh, vážení pane eh, předsedo, kolegové, pane komisaři. My se zabýváme řádným nakládáním veřejnými prostředky. Kdo chce být transparentní, musí si umět zamést před vlastními dveřmi. A proto jsme jako zelení rádi, že se zaměřujeme na celou řadu ožahavých věcí. Za, při, za prvé velice pochybné jmenování pana Selmayera generálním tajemníkem Evropské komise. Evropský eh, parlament hovořil dokonce o eh, státním převratu a Evropská ochrankyně veřejných práv požadovala eh, a také řekla, že se to dotklo hranic práva. To všechno je třeba dále řešit a proto jsme proto, abychom schválili příslušné, příslušná ustanovení. Musíme zdůraznit, že Selmayr byl na zasedání Evropské komise kde se připravovaly eh, eh, odpovědi na naše eh, otázky a tím byl zúčastněnou stranou i soudcem a to je nepřijatelné. Potom je tady také střed zájmů první českého premiérna a Babiše a konzorcia Agrofert, které dostává miliony evropských dotací. Pane Ettinger, já mám tři konkrétní otázky a doufám, že mě posloucháte. Za prvé, jaký je stav věcí při přeskumu a auditech těch jednotlivých generálních ředitelství v této věci v České republice? Za druhé, kdy bude konečná zpráva. A za třetí bude tady také rozprava Evropské komise ehm, před volbami eh, v roce 2019. Závěrem ehm, ehm, bychom si v kolegové měli i tady v parlamentu zamést před vlastními dveřmi a měli bychom eh, zásadně reformovat obecný výdajový paušál. Musíme eh, donutit byro, aby realizovalo naplň, zasedání Eh, tedy eh, závěry eh, plenárního zasedání a sice zvláštní bankovní účet náhodné kontroly a každý poslanec musí vydat přehled o učněných výdajích. Jedině tak můžeme získat důvěru v občanů zpět. De Jong. Děkuji, pane předsedo. Moje poznámky se týkají eh, absolutoria parlamentu. Eh, zase eh, jsem podal <clears throat> návrh ohledně děsivé situace Eh, spolupra- eh, tedy zaměstnanců, kteří eh, byli najati do Evropského domu historie přes Manpower. V oznamovatele trestné činnosti poukázali na příliš klad, na, na zastrašování, na zákazy vzájemné komunikace a další věci. Zapomněný hladový plat, který je na úrovni minimální belgické mzdy. Generální tajemník tohoto parlamentu byl požádán požádán o vyjasnění. Bylo vypsáno nové eh, výběrové řízení, ale o tom jsem nezjistil žádné informace. Proč ne? A kdo eh, má být eh, ten... No, a, a, jak to, že byla smlouva Manpower pře, tedy prodloužena? parlament si nemůže dovolit žádnou otrockou práci. Je třeba, aby předsednictvo a generální tajemník zasáhli. Pokud jde o obecný výdajový paušál, souhlasím s tím, eh, co říkal kolega Stás. Eh, pořád eh, nebylo vyčerpávajícím způsobem toto vyřešeno neprověřují se externě tyto výdaje v auditory a je není tady žádná transparentnost výdajů. Opět tady máme určité představy a je jasné, že je třeba, aby bylo naplnilo naše představy ještě před koncem volebního období. Děkuji a za dvě půl minuty za FDD pan Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Jenom abych zopakoval pro ty v reálném světě. E, e, bavíme se o udělení absolutorií. A e, poslanci se prostě probíha, podívají na rozpočty všech agentur a institucí a pak politicky schválí, jestli to máme očkrtnout, schválit jejich aktivity. To není z principu Eh, nic špatného. Eh, je samozřejmě dobré, aby byly zodpovědné tyto eh, agentury, které jaksi v zákulisí fungují. Ale jeden z větších problémů byl, byl azylový, Evropská azylová agentura, kde účetní dvůr vydal negativní stanovisko ohledně legálnosti těchto pladeb k tomu, že tam byla historie eh, výměny vysokých představitelů s tím, že tam byly obvinění z defraudace fondů a obtěžování a, a tak dále. Když se podíváme na rozpočet Evropského parlamentu na 2020, který se zvýší na více než, eh, více než 2 miliardy, když se podíváme na to, že jste také schválili 3 miliony na 51 eh, smluvních zaměstnanců na posílení digitální komunikace v členských státech, abyste budovali takzvané panevropské společenství před evropskými volbami. A takováto propagandistická mašinérie financovaná ze státních peněz, to je něco, proti čemu se budu vždy stavět, abych chránil peníze daňových poplatníků. Pokud přežije Tereza Mayová a bude pokračovat v této zradě Brexitu. Ona říká, že splní veškeré finanční závazky vůči Evropské unii, i když tu žádné závazky nejsou. Ale za uh, eh, Toriu, pokud projde uh, tedy uh, odchod z Evropské unie, tak budeme dlužit uh, přes 39 miliard. Proto já budu uh, hlasovat proti uh, těm tomuto udělení absolutorii, protože všechny tyto oblasti, které řeší agentury, by měly být řešeny demokraticky zvolenými národními vládami, buď samostatně nebo bilaterálně. Děkuji za ENF na dvě minuty, pan Čoka. Qualsiasi persona dotata... Eh, děkuji. Eh, každá osoba, která má trochu zdravého rozumu, eh, Eh, každý dobrý otec rodiny či matka rodiny eh, by se eh, podíval na takové absolutorium a konstatoval, že tady dochází k obrovskému plítvání. Ani celá plenární zasedání by nestačilo na to, abychom probrali veškeré toto plítvání. Ale já myslím, že potřebujeme trochu více zdravého rozumu v mysli těch, kdo řídí tyto instituce a je třeba snížit takové plítvání. 48 eh, dní v roce se používá sídlo ve Štrasburku. Stojí to 200 eh, milionů, to je miliarda eur za celé pětileté období. Eh, přejíždí se ze Štrasburku do Bruselu, z Bruselu do Štrasburku to je 15 tisíc tun CO2 a přitom v roce 2030 chce Evropská unie snížit emise o 40 a přitom my ještě více znečišťujeme naše eh, ovzduší. 9 milionů za dům historie Evropy. 9 ehm, milionů pro 200 osob, které navštíví tento dům. Eh, to je Eh, tady také další záležitost s některými eh, ustanoveními, doložkami, které, se kterými se nepočítalo. 500 milionů tak to vyplýtváno, 16 milionů dál za administrativní výdaje a to všecko v evropském rozpočtu. A to ještě nestačí 33 milionů eur za kampaň, volební kampaň na evropské úrovni. A e, vlastně se tady snažíme e, tak nějak zamaskovat e, veškeré toto plítvání prostředky. A pak se divíme, pak se divíme, jak reagují evropské národy. Vidíte, toto je krabice na stěhování a to ukazuje, že je třeba tento parlament ve Štrasburku opustit přerušení. Děkuji kolego, nyní pan Zdechovský, minuta půl

činnosti těchto společných podniků a jsem rád že můžeme doporučit udělení rozpočtového absolutoria za rok two thousand and seventeen pro všechny tyto podniky. děkuji. Uh, uh, děkuji a na minutu paní děkuji vám. konflikt zájmů to je jaksi skutečně Eh, ta zásadní věc, o které se nehovoří. Ale přitom tady nebyla žádná zpráva eh, o konfliktu zájmu od uh, doby, kdy jsem to udělal já někdy v roku 2012. Tady jsou agentury, které sp, eh, sp, spolupracují s průmyslem a tak dále. Účetní dvůr nedělal žádnou zprávu o konfliktu zájmu, aspoň k agenturám, které spolupracují s průmyslem. Přitom je to nesmírně důležité. Když máme uh, tady nové produkty, uh, máme tu nové modely, nová, nové osivo a všechny tyto věci, uh, kterými se zabývají agentury. A tam pracují experti z průmyslu což se děje velice často. Samozřejmě, že to pak není objektivní to testování. My potřebujeme objektivní a nezávislé testování. A teď vznikla taková nová moda, že prostě lidé eh, pro, pro tyto eh, eh, agentury sami prohlásí, že nemají žádný konflikt zájmu, Ale to přece není možné, když je někdo sám členem správní rady, tak jak se potom může sám ohodnotit? Jak může sám říct, že nemá eh, konflikt zájmu? Já se omlouvám, ale bohužel musím eh, vás omezit na eh, řečnický čas, který vám byl přidělen. A nyní na minutu a půl pan Ali. Děkuji vám. Děkuji vám za slovo a chci poblahopřát oběma zpravodajům k absolutoriu evropských agentur za rok 2017. Jsou to instituce, jejichž fungování má značný dopad na každodenní životy evropských občanů. On na jejich vnímání, efektivity a dobrého fungování Unie. E, těchto 32 agentur má dohromady rozpočet ve výši 2,5 miliard euro. My tedy musíme mít na paměti, že jejich aktivity jsou pro nás velmi důležité, proto je také důležitý čistý výrok e, směrem k jejich e, účtům. Navzdory několika nesrovnalostem. Pokud jde o zavádění informačních technologií, bychom měli zdůraznit, že agentury prokázaly lepší spolupráci, díky nímž zvýšily svoji viditelnost. Navíc byly schopny prokázat zlepšení na mnoha, ohlade, na mnoha úrovních a přinést vyšší přidanou hodnotu. Využití finančních zdrojů při naplňování cílů pro rok 2017 je velmi povzbudivé, protože 90 rozpočtu bylo naplněno, což prokazuje dobrou zprávu finančních zdrojů. Zároveň eh, cíle, eh, které jsme si stanovili, Eh, tedy odpovídaly naší celkové strategii. Eh, došlo k určitému zlepšení oproti roku 2017, díky němuž se zlepšilo fungování agentur, ale děkuji, děkuji přerušuje pan předseda a nyní pan Tarant na dvě minuty já budu hovořit pouze o parlamentu. Víme, že skupina zelených eh, eh, nebude opakovat to, eh, oč tady bojovala. Nebudeme opakovat rozpočet 2017. Nerad by připomínal, jak to bylo s vozovým parkem, jak kritická byla celá řada členů na veřejnosti, ale buďme čestní. Teď systém funguje. Auta jsou environmentální, řidiči jsou profesionálové Samozřejmě máme problém těch dvou sídel, protože auta jezdí potom prázdná jednu trasu ze Štrasburku do Bruselu. Ale pan Verhofstadt je z Belgie, takže ten by mohl poučit všichni ostatní, aby mohli používat veřejné prostředky hromadné dopravy. Dovolte mi, abych citoval ruského spisovatele Andreje Bakula Když peníze se musí utratit do veřejné sféry, tak musí být utraceny smysluplně. Já jsem v rozpočtovém výboru viděl, že je třeba dbát nad čerpáním rozpočtu komise a výdaji a tato zpráva každý den je rezime této práci a konstatuji, že jako vždy budu hlasovat proti absolutoriu na rok 2017 a budu eh, ale hlasovat pro tuto zprávu, což je v podstatě výsledek kolektivní práce a především práce paní Ayala Center a jejich spolupracovníků, která předložila hm, původní návrh a poté pracovala s kompromisními návrhy, takže nicméně všechno není úplně tak jasné. Evropský účetní dvůr také přece je odpovědný eh, lidem zajistit, že zde Eh, bude v podstatě komise nakládat s rozpočtem transparentně a věrohodně, čemuž tak nebylo, protože bylo tam spousta černých děr v tomto rozpočtu a spousta korekcí. Já nemám čas za těch 90 sekund hovořit o detailech, ale stačí říci, že je třeba eh, to takto říci. Děkuji, pan Salafranka, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Mm, pan, dámy a pánové, já jsem pracoval v, na tomto absolutoriu a chci poděkovat za součinnost a myslím si, že pozněvací návrhy, které jsme předložili, eh, v této oblasti a pár, která se dostala, které se dostaly do pléna, tak ta zlepší tedy Eh, fungování institucí Evropské unie. Já si myslím, že rozprava o absolutoriu se nemůže změnit v, takovou bitevní, v takové bitevní pole, kde se bude mm, mm, útočit kvůli eh, politickým půdkám ve světle eh, voleb. Já si myslím, že absolutorium přece znamená regulární prověřování, zda skutečně rozpočet je plněn tak, jak má a že a to všechno musí být podle principu zdravého účetnictví, zdravého rozpočtování. A to platí pro i jmenování generálního tajemníka komise. Já chci připomenout, že generální tajemník byl jmenován v únoru 2018 a že parlament zde přijal rezoluci hned v dubnu a vlastně teď diskutujeme o absolutoriu za rok 2017, takže to vůbec tomu neodpovídá přece. Já souhlasím s tím, co řekli někteří kolegové, a to, že skutečně náleží na parlamentu, aby odsouhlasil legálnost účetnictví, ale já si myslím, že parlament bude mít větší důvěryhodnost morální a legitimitu, pokud skutečně v naší politice jmenování eh, budeme dávat my příklad ostatním. Děkuji paní Kiniči. Minuta. Děkuji, pane předsedající pane komisaři, pane eh, předsedo účetního dvora. Já chci poděkovat všem kolegům za vynikající práci na absolutoriu za rok 2017 a velice stručně chci se podívat na eh, eh, agenturu v oblasti justice a vnitřních věcí. Takže to je agentura, která čelí velkému vývoji v oblasti bezpečnosti, migrace a základních práv. Takže Eurojust ten plní roli v boji proti nejtěžším eh, trestným nadnárodním činům a do budoucna bude základním partnerem Evropského prokurátora. A ta agentura již začala zlepšovat svoji výkonnost a pozitivně se zreorganizovala a tak anticipuje eh, reformu, hm, ke které dojde podle nového nařízení. Takže zde, hm, eh, pokud já si myslím, že zde eh, podle mého soudu velice zásadní pro evropské politiky je právě, aby účetnictví takovýchto agentur bylo průhledné. Děkuji a pan Fito, minuta. Děkuji, pane předsedo. Já chci zde vznést pouze jednu otázku, a to velice jasně, a to je otázka Evropské farmaceutické agentury. Po hm, velice hm, diskutabilní politické volbě, která vedla, že jsme Eh, do, mm, dali sídlo do Holandska, do Amsterdamu. A takže teď eh, se tam v Amsterdamu konstruuje takový palác a v podstatě i v, Mi, eh, v Miláně již byla ho, mm, připravena infrastruktura, takže mm, ale je to neuvěřitelné, neuvěřitelné rozhodnutí, ke kterému došlo i ze strany londýnského soudu, který eh, eh, eh, rozhodoval o vysokém tedy nájmu, které tam ta agentura platila. Já jsem k tomu předložil pozměňovací návrh. To je velká odpovědnost. Přece není představitelné, aby taková závažná kauza, to je téměř urážka daňových poplatníků, tak vůbec zde se rozhodně s tím nic neudělalo. Děkuji, pan Celer, minuta. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Milí pane Léne, Evropské rozvojové fondy se mohou ohlednout po 60 letech trvání. 11. fond, stejně tak jako 9. a 10. jsou vázány na dohodu z Kotonu, která jejíž hluta vyprší příští rok, protože další osud dohody z Kotonu ještě není dostatečně vysvětlený na čase. Popřemýšlet o budoucnosti Evropského rozvojového fondu. Domnívám se, že konečně by měl mít zvláštní statut, i z hlediska toho, že velice často cíle programu eh, v rámci eh, stanovených cílů nejsou dosahovány a jak konstatoval účetní dvůr, zejména v poslední době, fond s přibývající měrou se stává zdrojem pro nové finanční nástroje a poručnické firmy, přičemž viditelnost evropské rozvojové pomoci nebyla zvýšena a nechala lecos ještě otevřené. A proto navrhuji komisi, aby prostředky tohoto fondu byly převedeny do evropského rozpočtu, aby byly podrobeny evropskému vlivu a kontrole Evropského parlamentu parlamentu. Děkuji a není další řečník na minutu a půl, pan Andrew. Vezměte si mikrofon, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych pokračovala rád v tom, v čem jsem pokračovala. Eh, čl, eh, článek 11a statutu zaměstnanců konstatuje, že v rámci vykonávání těchto funkcí nemůže zaměstnanec jednat o nějakém případu, do kterého je osobně zapojen. A jak to víme všichni tady, jmenování pana Salmajera generálním tajemníkem komise bylo prostě spochybňováno. A 24. E, března 2018 byla svolána schůze kabinetem pana Junkera. Byla to schůze, které se zúčastnil také pan Salmajer. E, jak o jeho odpovědi na, neuspokojili a museli pracovat na e, odpovědi na 61 otázek. A 12. dubna 2018 se konala druhá schůze, kde se znovu mělo pracovat na komisi na odpovědích. A opět se to týkalo pana Selmajera. A tady musíme velice vážně hovořit o tom, že musíme uplatnit naši kontrolu. Je třeba, že není možné uplatňovat tyto praktiky. Já navrhuji, aby na konferenci předsedů bylo rozhodnuto o vytvoření vyšetřujícího výboru eh, k tomuto případu, k této kauze a navrhuji, pane předsedo, aby pan Selmajer byl zbaven své funkce, anebo aby eh, podal demisi, eh, protože konal v naprosto protiprávě

Jak jsem naznačil, pět hodin máme hlasování, to znamená, že bych byl rád, kdyby naše uh, příspěvky od této chvíle byly co možná nejkratší, nejpřesnější. Pan předseda Léne má slovy. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, nejprve mi dovolte, abych poděkoval za velmi zajímavou rozpravu a za celou řadu podnětů. Vzhledem k nedostatku času se omezím na dva aspekty. První aspekt to jsou konflikty zájmu a etické otázky. Rád bych informoval paní Makovej, že v tuto chvíli tedy pracujeme na tom eh, a máme v úmyslu eh, vydat zprávu o etických zásadách v eh, práce v evropských institucích. Předložíme ji ještě do letní přestávky. I my tedy provádíme peer review analýzu, jejíž výsledky by měly být taktéž hotovy do letní přestávky. Druhý, druhý aspekt, který chci zmínit, to je přání, které se zas a znova objevuje, a sice, aby eh, se tedy zjišťovala eh, stále větší, stále větší eh, počet oblastí co do chybovosti. Co to je chybovost? Chybovost je statisticky matematická metoda, díky níž tedy zjišťujeme určitou pravděpodobnost určité chybovosti. Eh, tím, že tedy prověříme tisíce transakcí v celé Evropské eh, nebo otestujeme zhruba tisíc transakcí v rámci evropského rozpočtu, z toho tedy eh, zjistíme chybovost a z toho spočítáme tu celkovou chybovost. V roce 2017 jsme hovořili o tom, že odhadovaná chybovost eh, odhaduje 2,4% při 95% pravděpodobnosti s tolerancí minus a plus 1%. To znamená, že ta chybovost hledí, eh, leží někde mezi 1,4 a 3 4,4 a pokud to eh, dostaneme na nižší úroveň, na menší rozsahy transakcí, tak ta přesnost této chybovosti je stále menší. Pokud se eh, tedy podíváme na nějakou oblast, oblast kde je chybovost pouze 0,5%, tak je to pouhý odhad a pravděpodobná eh, chybovost může být nižší i vyšší a v této statistické oblasti zkrátka už nemá smysl eh, něco přesně zjišťovat, protože je to velmi náročné a ty náklady, které jsou s tím zjišťováním spojeny, eh, neodpovídají výsledku. Eh, proto eh, tedy děláme pouze to, co můžeme a pravděpodobně nebudeme moci dělat více. Já si myslím, že to by tady mělo zaznít jako odpověď těm, kteří si přejí, abychom toho prověřovali stále víc ve stále větší množství oblastí. Ono to nejde ani z, matematické, z matematického, statistického hlediska, to nemá smysl, protože větší přesnost budoucnosti bychom se tím nedobrali. Děkuji a slovo má pan komisař. Pane předsedo, dámy poslankyně, páni poslanci, rád bych se vyjádřil ke třema podstatným otázkám a připomínkám, které zde zazněly. Za prvé se chci vyjádřit k těm konkrétním otázkám týkajících se konfliktu zájmů a České republiky. Od počátku ledna jsme s týmy expertů z nejrůznějších generálních ředitelství eh, DG Regio, DG Agri, DG Employment a dalších odborníků přímo na místě v Praze eh, mě dostali náhled do dokumentů a všechno jsme prostudovali. Teď s našimi experty se nacházíme v rozsáhlém vyhodnocování. Já jsem požádal své kolegy a také generální ředitele, aby tak intenzivně, jak to bude nutné a tak neprodleně, jak bude možno udělali. Já vám nemohu tady dát nějaký časový limit, protože tady platí, že důkladnost je důležitější než rychlost. Ale buďte ujištěni, že na tom intenzivně se pracuje za několik týdnů eh, budu Eh, jak jsem se domluvil s sekretariátem vašeho výboru v pondělí 18. dubna, předám rozpo- eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu přehlednou zprávu o auditech a představím vám první výsledky eh, hodnocení a eventuálně také další následné kroky, ale jak říkám, bez časového tlaku. A budu samozřejmě ochoten odpovídat na vaše otázky. Co se týče výběru veřejného řízení na post generálního manažera versus transfer, ještě jednou bych rád řekl, že jsem přesvědčen, že obě možnosti, oba nástroje, jak se dostat k funkci, jsou rovnoceně dány v našem zákonodárství evropském. Ale rád bych doplnil, Jaké důvody, když dojde k transferu? Existují dva možná zajímavé důvody. Za prvé, transfery se konají ve, velkém počtu na počátku mandátu komise, ale pouze na počátku. Nová komise má nové, nová generální ředitelství, některé, některé posty generálních ředitelů se nově obsazují a proto pak dochází k výsledku, že se senior manažeři prostě dávají na tyto funkce, protože dostatek by jich nebyl na základě výběrových řízení a proto dochází k tomuto transferu. Za druhé, my tady prostě nějak eh, ustrnulá pravidla pravidla neaplikujeme. My se snažíme aplikovat mobilitu po pěti, šesti let, změnu z jedné funkce na druhou. A i to je možné jedině díky transferu. Uh, už vel, často docházelo ke stížnostem, když generální ředitele nebo uh, v oblasti generálních ředitelství eh, byli ve stejné funkci a mm, mm, nás se ptali, proč nedochází k převrstvení. A proto se došlo k těm transferům, tomu jsme vyšli vstříc. Ale jasná věc je, a to v příštích dnech vám také dokážu a podložím, že výběr z veřejného řízení je e, samozřejmě ten nejlepší postup. E, teď za třetí ještě jednou k té otázce, proč a generální tajemník při odpovídání na četné otázky z Evropského parlamentu, tam, kde bylo potřeba odpovědět na tyto otázky v tomto kruhu spolupracovníků, byl přítomen. A teď cituji to, co jsem k tomu řekl už v březnu na výboru pro rozpočtovou kontrolu. Cituji. E, protože celá řada otázek byla zapotřebí e, být zodpovězena s inputem pana Selmayera, tak při zpracování odpovědí se části, části porad účastnil. Neudělal to proto, aby ovlivňoval formulace, nýbrž aby doplnil obsah. Jedna otázka tady zazněla Evropského parlamentu, od kdy věděl pan Selmayr? když nějaká otázka byla v průběhu 2015, 2016, 2017, 2018, kdy věděl, no bylo přece jasné, že tato otázka a jiné otázky mohly být zodpovězeny buď jenom v jeho přítomnosti, anebo jenom jím. Eh, protože my jsme nemohli odpovědět, je nám to líto, máme sice generálního tajemníka, ale protože nemůže být přítomen poradám, nemůžeme vám dát odpověď. To bych tedy byl rád slyšel vaše výroky k tomu. A proto jsme ho k tomu, jak si přizvali, eh, jakmile se to týkalo toho, co mohl zodpovědět pouze on svou konkrétní odpovědí, aby zareagoval odpověď na otázky vašeho parlamentu. Děkuji. A teď pan Šemba. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji vám za tuto velmi konstruktivní a užitečnou rozpravu. Rád slyším, že Rada a Evropský parlament mají podobné podobná přání. Eh, chceme tedy eh, stejná zlepšení, chceme vytvářet základ pro eh, výroky účetního dvoru bez výhrad. Chceme tedy zpracovat společně na řádné finanční správě, na kontroly, e, kontrole evropských účtů. Je tedy důležité, abychom plně dostáli svým zodpovědnostem. V příštích letech musíme dosáhnout pokroku. Eh, vzhledem k tomu, eh, jakou, eh, jaký signál jsme vyslali touto rozpravou našim evropským občanům chceme zajistit, že evropský rozpočet tady bude fungovat, že bude plnit svoje cíle a já vám ještě jednou děkuji za pozornost. Nyní a tady dostanou slovo Spravodajové, nejprve paní Ayala Sanders na dvě minuty. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já chci vám poděkovat za tuto diskuzi a jenom, jak jsem řekla na začátku, bych chtěla zmínit dva eh, body před hlasováním. Myslím si, že jsem asi dobře nepochopila paní předsedkyni kontrolního výboru, rozpočtového výboru, která spochybnila eh, eh, rozhodnutí. Víte velice dobře, paní Gresle, že Eh, ta, že to nezaložili velvyslanci v Ženevě, pardon, založili to, tento soud za, za, ten založili, když bylo třeba v podstatě tam vytvořit eh, infrastrukturu na Balkáně, takže tato eh, nadace byla vytvořena pouze, aby se vyřešily problémy takového vážného konfliktu, jako byla válka na Balkáně. Nicméně já si kladu otázku, zdali také se to netýká toho, že ten problém tedy vznik, se začal objevovat až v roce 2002, když eh, se tam dočela eh, eh, že tam zjistilo, že paní Tania Brunner, když se dostala do čela a od té doby začaly problémy se smlouvami. A vy znáte velice dobře, paní Gresle, a po vaše pozměňovací návrhy, které vy jste předložila, tak podstatě moc toho nevypovídají o naší možnosti pomáhat občanům zde v Evropské unii. A teď pokud jde o konvizi zájmu, pane Ettingere, já mm, mm, vždycky vás považuji za velice profesionálního, ale zde, mm, když náš jednací řád hovoří eh, tedy o spolurozhodování, tak jasně říká eh, v článku, že eh, úředník při výkonu svých povinností nebude eh, řešit záležitosti, které přímo nebo nepřímo se dotýkají jeho osobních zájmů, eh, což by mohlo narušit jeho nezávislost. Takže vlastně eh, to je pouze část daleko obsáhlejšího článku. A když komise ve svém oficiálně prohlášení říká, že pan Selmayer, no, budeme muset pokračovat nyní. Dvě minuty, pan Vali. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegům za velice konstruktivní diskusi, kterou jsme vedli. Eh, v každý rok ve výboru Kokobu eh, předkládáme velice důležité náměty k čerpání rozpočtu a já mi zde zúraznuju, že zde, existují, mm, že zde existuje velké mrhání prostředky. E, I, e, já myslím, že i komisaři by mohli lépe nakládat se svými správními e, výdaji a se svými administrativními výdaji. A zde také i to má určité politické konotace, především pro příští víceletý finanční rámec, kdy eh, teď dochází k zpomalení ekonomiky nejenom mm, tedy na celém světě, ale především eh, v Evropě i v eurozóně, třeba v Německu, ve Francii, v Itálii kde, eh, eh, eh, které, takže zde by bylo vhodné změnit nebo zrevidovat ustanovení paktu stability a tak, aby to byly skutečně investice, které budou, budou mít přidanou hodnotu. A ne, takže tím myslím strukturální fondy a veškeré další investiční fondy. Děkuji. Pan Schmidt, dvě minuty. Danke, Herr Děkuji, pane předsedo. Budu velmi stručná na závěr. Byla bych velmi ráda, aby eh, role výboru pro kontrolu rozpočtu byla brána v tomto parlamentu více vážně. Eh, to eh, je na snadě, potřebujeme, aby to, k čemu dospějeme, bylo bráno vážně. Byla bych velmi ráda, aby kolegové nepolemizovali jen proto, aby prokázali svoje důležitost, protože v rozpočtu parlamentu se eh, skutečně musí dbát na vynakládání prostředků. Musíme se snažit se vší vážností na to dbát. Velmi vám děkuji. Děkuji a nyní na dvě minuty pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. I já budu velmi stručný. Rád bych poděkoval kolegům z stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci. Děkuji také dalším institucím, jejím eh, pracovníkům za skvělou podporu. Děkuji také všem dalším zúčastněným eh, zaměstnancům sekretariátu. Ještě jednou díky. Děkuji. Pan Sarvama má také dvě minuty. Máte možnost přednést svoji závěrečnou před, eh, promluvu. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně, protože kolegové pomalu přicházejí do plenárního sálu a já chci být stejně jako všichni ostatní populární. Chci to zakončit tím, že eh, toto absolutorium eh, nebo udělování absolutoria je velmi důležitý úkol. Nejde o zástupce Brexitu nebo o to, aby další protivníci Evropské unie křičeli, že mrháme evropskými prostředky. Jde o pravý opak. My tady slyšíme to, že je potřeba tedy kontrolovat to, jak se nakládá s našimi společnými prostředky. A já vás mohu ujistit, že naše prostředky jsou využívány velmi smysluplným způsobem. A nyní tady na dvě minuty paní Dlabajová. Vážený pane předsedající, dovolte mi ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a za dnešní debatu

využijme tedy potenciál společných podniků. proto si ještě jednou na základě jednomyslného rozhodnutí výboru pro rozpočtovou kontrolu dovoluji požádat plénum evropského parlamentu o schválení účetních závěrek všech osmi společných podniků. děkuji všem za spolupráci. Uh, děkuji, milí kolegové eh, společná rozprava končí a hlasování se bude konat v seventeen hodin to znamená za twenty five vteřin.